situaci. Pokud se týče také postižených, zde platí konvence OSN a tyto lidé musí být integrální součástí našeho systému vzdělávání. Tak a ještě, teď se dostáváme ke zprávě paní Jegle. A já paní Jegle nyní jako zpravodajce dávám slovo na pět minut. Děkuji vám, paní předsedající, paní komisařko. Jakožto eh, parlamentní zpravodajka k iniciativní zprávě role žen v zemědělství a na venkově, eh, byla jsem pověřena vedením debaty, aby v multifunkčním venkovském prostoru ženy hrály větší roli. Centrální otázkou zůstávají rovné životní podmínky ve všech regionech, respektive úsilí o nich a to, aby se zabránilo vzniku podmínek, které by bránily v životních perspektivách. V minulých desetiletích zemědělská politika se týkala právě rozvoje venkova a v budoucnosti eh, je třeba rozvinout toto úsilí. Potřebujeme větší úsilí a nové aktéry je třeba využít a také brát ohled na potenciál žen na venkově. Zkušenosti ukazují, že kvalita života a hospodářská síla na venkově právě je spojena s prezencí a přítomností žen. V minulých letech se jasně ukázalo, že podporou žen a jejich projektů eh, jsou výsledky které můžeme popsat jako důležitý pokrok na venkově. Je to otázka prostředků z druhého pilířu, ale také zdrojů z jiných eh, programů. Také v zemědělství ženy sehrávají zásadní roli. Eh, ženy v minulých letech zde přispěly výrazně k diversifikaci a přizpůsobivosti podniků. Multifunkcionalita zemědělství tím nabyla konkrétnějších podob. Inovativní služby, kromě eh, výroby eh, potravin. Eh, to je takový příklad. A tento hospodářský potenciál je možno využít ještě dále. Jsou šance na konkrétní realizaci šancí pro ženy a je třeba více brát ohled na to, co je pro ně vhodné. A proto žádáme, aby ženy měly plnou účast na zdrojích zemědělského života a zemědělského hospodářství. Selky chtějí převzít svou část zodpovědnosti a k tomu patří také přiměřené zastoupení v zemědělských orgánech, adekvátní sociální Eh, sociální jistoty všech žen zvenku a to je naprosto nezbytné. Po intenzivním dialogu se nám v hlasování ve výboru zemědělském podařilo přijmout tuto zprávu pouze s jedním negativním hlasem a na zítřejší hlasování na plénu nebyl podán ani jediný pozměňovací návrh, což znamená, že se nám podařilo nalézt velice dobrý kompromis, který je přijatelný pro všechny frakce jednohlasnost určitě dá této zprávě příslušnou váhu a eh, váhu tedy také v očích komise a rady. A já chci poděkovat všem kolegyním a také všem kolegům, zejména stínovým zpravodajům, za opravdu skvělou spolupráci. Nadcházející debata o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 musí zohlednit také důležitou roli žen v zemědělství a na venkově. Já jsem si jistá, že naše zpráva vytvoří, vytváří důležité východisko pro tuto debatu a určitě bude součástí pozitivních příspěvků také pro budoucí finanční debatu. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji. Ehm, přistupujeme eh, ke Catch the Eye. První je paní Mc, eh, Mrs. McGuinness. Děkuji a chci eh, poblahopřát zpravodajce za velice dobrou práci na této zprávě a co v této oblasti dělá už mnoho let a opravdu je to komplimentem její práci, že nejsou žádné pozměňovací návrhy. Chtěla bych upozornit na několik odstavců, i když mám málo času, například odstavec 4, kde se hovoří o tom, jak důležité je mít pořádný rozpočet rozpočet pro zemědělství vůbec 10, nové technologie na venkově a potřeba rozšířit eh, přístup k širokopásmovým technologiím. Myslím si, že 34 je zvláště důležitý odstavec, že ženy mají být příslušně zastoupeny ve všech eh, ekonomických eh, a sociálních orgánech v zemědělství, aby se všechno řešilo z mužské i ženské perspektivy. To je velice důležité. A myslím si, že mm, bohužel ta tvář farmářských organizací je příliš mužská. A nakonec mi dovolte říci, že je třeba, aby komise věděla, že i muži, i ženy v zemědělství mají problém, že neví, jak to bude vypadat reformou zemědělské politiky a mnozí se snaží nějak odhadnout výsledek a možná, že potom z toho vyplynou pro ně další náklady, takže bych byla ráda, kdybyste tohleto vyřídili komise. Děkuji. A teď eh, pan pod, paní podstankyně Tikau. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážná paní komisařko. Hlavní starostí žen ve venkovských oblastech eh, je, že chybí práce. To, to znamená, že je zde vyšší riziko no, chudoby. Navíc eh, také školské a zdravotnické služby ve venkovských oblastech jsou klíčové. Eh, horší životní podmínky snižují zájem o působení v zemědělských podnicích. Eh, státy využívají strukturální fondy, aby řešily nedostatky v základní infrastruktuře, aby eh, prováděly politiky, které usnadňují přístup všech k veřejným službám. Je třeba dotržet naše závazky v oblasti zajištění přístupu k vysokorychlostnímu internetu ve venkovských oblastech eh, ve venkovských oblastech eh, rodinné podniky především tvoří pracovní místa, je třeba nad možnosti sladit pracovní a osobní život a především umožnit eh, venkovským obyvatelům, aby se trvali na venkově a měli tam práci. Děkuji. Není další kolegyně. Já vítám tuto zprávou, aktuální zprávou paní Jegla, Děkuji za vynikající spolupráci. Eh, málo lidí si uvědomuje, že 42 eh, pracovníků v zemědělství jsou ženy a že tři desetiny eh, zemědělských podniků spravují ženy, řídí ženy. Je třeba umožnit ženám, aby, aby pracovali na venkově, abychom, aby přispěli k naplňování cílu strategie 2020 skrz eh, právě zemědělství je třeba, aby byly dostupné každodenně eh, služby jako eh, služby v oblasti zdravotnictví, volného času, školství, širokopásmového internetu a je třeba, aby tyto služby nebyly pouze tržně orientované. Dále je třeba zajistit řádné sociální zabezpečení a dát sociální pojištění ženám žijícím a pracujícím na venkově, tak aby měli například eh, garantované důchody do budoucna. Dále je třeba eh, starat se o rozšiřování dovedností eh, venkovských žen a postarat se o to, aby byly zapojeny do rozhodovacích struktur na místní či vyšší úrovni. To má také obrovský dopad a doufám, že by to i um, ošetřilo budoucí roli zemědělství. Děkuji. Děkuji. A teď eh, pan Ferrera, děkuji. Situace žen v zemědělství a na venkově obráží tu hroznou krizi, současné politice, společné zemědělské politice, přičemž eh, ženy v celé Evropské unii představují 42 pracovníků a většina z nich pracuje v rodinných hospodářstvích. A právě proto se jich zvláště těžce dotýká skutečnost, že mnoho rodinných hospodářství eh, vlastně musí skončit. Velice eh, malé podniky právě zase zavírají kvůli zemědělské politice a proto eh, pak tady vzniká horší problém s eh, nezaměstnaností a mm, je tady špatná sociální ochrana po krizi. Proto eh, nemůžeme jenom hovořit, musíme jednat a musíme respektovat více úlohu žen v této oblasti, musíme jim pomáhat, musíme posilovat veřejné služby, zdravotnické služby, vzdělávací služby, Eh, ale také možnosti pro volný čas, tak aby přestal ten odliv obyvatelstva z venkova. Děkuji a teď eh, pan Nikolesko. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Domnívám se, že nejdůležitější část právě se týká životních podmínek v venkovských oblastech. A v této souvislosti bych rád učil několik připomínek. Jednak eh, chci změnit význam eh, fondu pro rozvoj venkova eh, v malých obcích a tak dále, je třeba, aby i do budoucna v SZP byl tento fond zachován, tak aby se eh, mohly překrývat, přemostovat rozdíly mezi venkovem a městem. Dále je třeba, aby nové členské státy začaly modernizovat svoji základní infrastrukturu, což musí být nutnou podmínkou na základní složkou tohoto fondu. Dále, pokud je o stárnutí populace na venkově, chci změnit eh, významné programy, které podporují eh, mladé, aby se věnovali zemědělské činnosti na venkově, zakládali zde případně své vlastní podniky. Děkuji. Děkuji. A nakonec posledním řečníkem bude Dančela. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já chci poblahopřát paní Jegle k zvolenému přístupu v této zprávě. Domnívám se, že zohlednění role ženy v zemědělství má klíčovou roli jednak v primární produkci, jednak také eh, v diverzifikaci činností v zemědělských podnicích a vůbec na venkově. Je třeba upozornit na zvýšenou míru chudoby a izolace, kterou trpí venkovské ženy. Potřebujeme efektivní opatření, které by zaručily rovné šance pro ženy působící v zemědělství. To by mělo být jedním z hlavních eh, cílů eh, SZP eh, s tím, že samozřejmě konečným cílem je zlepšit životní podmínky žen venkově, usnadnit jim přístup ke vzdělání, k odborné přípravě, k celoživotnímu vzdělávání, k, k učeným zdravotnickým službám, ale také k infrastruktuře a službám pro rodinu. Význam rovných šancí ve venkovských oblastech eh, si žádá také lepší eh, zapojení žen i do jiných hospodářských činností, s tím, že je třeba zachovat eh, multifunkční charakter zemědělství. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo paní komisařka Redingová. Paní předsedkyně, já bych nejprve chtěla poděkovat paní zpravodajce a členům zemědělského výboru, protože je důležité, aby tato věc, která se věnovali, skutečně byla na pořadu dne a komise si je velice vědomá úlohy, které ženy hrají v zemědělství a na venkově a vidíme, že tady je úkol v oblasti politiky rozvoje venkova. Je třeba zajišťovat podporu v řadě oblastí, které ženy na venkově potřebují. Je třeba eh, pomáhat eh, rozvíjet mikropodniky eh, a najít uplatnění pro zemědělské produkty a podobně obecně. Eh, ven, politika rozvoje venkova také eh, má pomoci mužům a ženám, aby vyváželi profesionální a rodinný život. Například v rámci základních služeb, eh, sociální služby, jako jsou zařízení pro děti nebo pro starší osoby, by bylo možné podpořit také služby místní dopravy a místní infrastruktura. To také se může ucházet pro podporu. Přičemž samozřejmě si situace je velice rozmanitá v členských státech a také jsou různé možnosti a požadavky, které se týkají žen. Členské státy a regiony musí pečlivě analyzovat situaci a vypracovávat taková opatření, která by se hodila pro místní podmínky s přihlédnutím k specifickým problémům, kterým ženy čelí. Členské státy například mohou ehm, dávat prioritu ženám v určitých opatřeních a navíc členské státy mohou používat finanční engineering a vytvářet záruční fondy tak, aby ženy měly přístup k úvěrům. Ženy by měly také sehrávat důležitou úlohu programu LEAD, měly by sem vnášet své konkrétní zájmy i potenciál, aby se mobilizoval vývojový potenciál dané oblasti. Komice souhlasí s tím, že by bylo užitečné, abychom měli více údajů o postavení žen. Nicméně, zejména ve smyslu toho, jak členské státy požadují zjednodušení, by bylo asi těžké je přesvědčit, že že by měli mít další břemeno výkaznictví. Ale ta data, která jsou um, k dispozici, ta by se měla zpracovávat statisticky a potom by se měla analyzovat i podle pohlaví a e, komise bude zahrnovat také e, data týkající se žena, žen ve zprávě o pokroku a guidelinech. Je velice důležité z ohledu na ženy na, výchově, na venkově a v zemědělství, aby probíhala výměna zkušeností. Tady bych vás chtěla upozornit na Evropskou síť pro venkovský rozvoj a e, národní sítě, které ji tvoří. Ty by se měly učit navzájem od sebe. A bylo by také žádoucí, aby bylo tady více asociací asociací žen, které by využívaly již stávající sítě, tak aby existovaly kontakty mezi eh, ženami z různých venkovských oblastí. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Tím se dostáváme ke konci této rozpravy a hlasovat se bude zítra v poledne. Del giorno relazione dell'onorevole Podle našeho programu má